El señor presidente. Queridas amigas y queridos amigos, buenas noches. Reanudamos. Milí přátelé, přeji vám všem hezký dobrý večer a zahájíme nyní naše zasedání. V první řadě chci učinit oznámení. Byl jsem informován Spojeným královstvím, že paní Diane Wallis bude nahrazena, to je místo předsedkyně a nahradí Rebecca Elizabeth Taylor a to od 8. března letošního roku. Rád bych přivítal naši novou kolegyni a ve článku 3 jednacího řádu ve shodě s tímto článkem bude, eh, paní Taylor převezme svou funkci, jestliže proti tomu nebude nikdo protestovat. To znamená, že její mandát